Tímto obnovujeme jednání. Zápis ze včerejšího jednání a přijaté texty jsou k dispozici. Jsou prosím nějaké námitky. Není tomu tak. Zápis byl tedy schválen. Jako první bod pořadu jednání je